aby vypracovali tyto tabulky, protože jde o jednotné používání v celé Evropě. Děkuji. Uh, děkuji, vážení kolegové, děkuji panu komisaři, děkuji všem. Rozprava je uzavřena, hlasování proběhne zítra. Dalším bodem na pořadu jednání je taková už pravidelná otázka komisi o bezpečnosti hraček. A zpravodajem je opět paní Weisgerberová, takže máte slovo. Ano, takže teď bych hovořila o přijetí směrnice ohledně hraček. E, tady sledujeme jeden cíl. Hračky by měly být bezpečné. Děti, které se ještě vyvíjejí a rostou, reagují zvláště citlivě na nebezpečné látky, na chemické látky. A e, zohlednění těchto aspektů bylo tehdy zakotveno do evropských předpisů, které platily pro celou Evropu. Krátce před Vánocemi toto téma je opět aktuální a já jsem budoucí matka a samozřejmě toto téma mi leží velice na srdci a musíme mít přísné normy. Proto jsem podnítila tuto rozpravu. Existují nové posudky, které ukazují, že co se týče limitů například kovů, nejsou dostatečně přísné a právě z tohoto důvodu jsme do směrnice dali klauzuly, kde je možné měnit tyto limity a zpřísnit tyto limity. A to musíme nyní využít. Pane komisaři Tajány, tak jsme postupovali i před rokem, ještě s vaším předchůdcem. Jsem ráda, že komise, i když tedy později, než jsme to požadovali, zareagovala na tuto iniciativu a mm, oznámila, že limity, zvláště pro některé těžké kovy, se budou měnit. Ale my musíme generálně přeskoumat všechny nebezpečné látky. To znamená, nejenom u těžkých eh, kovů se tímto musíme zabývat, ale musíme se eh, dívat na toxické látky, které eh, vlastně jsou součástí toho toxického souboru látek. I zde musíme zajistit zlepšení situace, protože v konečném efektu se jedná o zdraví a bezpečnost našich dětí. Děkuji, paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Opakovaně vedeme tuto debatu o bezpečnosti hraček. Opakovaně zjišťujeme, že eh, je tady řada nepravostí a jde zde jde mimo jiné o eh, látky CME, které jsou rakovinotvorné, které jsou pro děti velice nebezpečné, mohou být nebezpečné pro jejich eh, zdraví, částečně i život. Z nových poznatků jasně vyplývá, že musíme pečovat o to, aby ty hraniční hodnoty byly eh, respektovány a vyzýváme Evropskou komisi, aby se tomu skutečně začala věnovat. Doufám, pane komisaři, že tomu tak bude. Ale nejenom v tom spočívá ten problém. Další problém spočívá i v dozoru nad trhem. Tady by měly sehrávat úlohu i členské státy. I ty mají povinnost dohlížet na to, aby se na trh dostaly pouze takové hračky, které odpovídají bezpečnostním normám, které jsme schválili. A tak tomu není vždycky a to je naprosto politování hodné. Proto musíme pečovat o to, aby se tato situace zlepšila. A za třetí jde také o označování hraček. Mnoho lidí se mylně domnívá, že značka E je značkou bezpečnosti, ale tak tomu není. To Evropská komise sama říká. A proto už nazrála doba, pane komisaři, aby se Evropská komise začala zajímat o to, jakým způsobem bychom mohli zavést skutečně spolehlivé evropské bezpečnostní značení, tak aby mohly příslušné orgány kontrolovat, aby se nemohlo stát, že se na trh dostane nebezpe- dostanou nebezpečné hračky, které mohou ohrožovat zdraví dětí. Myslím, že tady tedy jsme eh, mnoho dlužni eh, našim občanům. Děkuji. Pan Burzoj má slovo. Děkuji, pane předsedo, eh, pane předsedo Evropské komise, Vážení kolegové, bezpečnost hraček je velice důležité téma, nejenom eh, proto, že v této roční době se nakupuje hraček mnohem více. Eh, je eh, přáním nás, zástupců evropských občanů, chránit zájmy spotřebitelů a zdraví dětí. Směrnice z roku 2009 má zajistit, aby hračky prodávané v Evropské unii plní nejvyšší bezpečnostní normy, zvláště ty, co se týkají využívání chemických látek. Eh, byla posílána opatření na, doz, na dohled nad trhem. Eh, výrobci hraček musí eh, poskytovat eh, podrobné popisy eh, designu a výroby eh, hraček i konkrétních materiálů a látek, ze kterých se hračky sestávají i eventuálních rizik, které hračky představují. Ale po přečtení vědeckých stanovisek vědeckého výboru nebo výboru pro vědu a rizika Eh, migračních, eh, eh, migrujících, migrujících chemikálí v hračkách zjišťujeme, že dosavadní opatření nejsou spolehlivá. Proto potřebujeme metodu, která by omezovala i přítomnost CMR v hračkách. Věnujeme se také designu hraček pro děti mladší tři roky. Hračky, které se vyrábějí pro tyto děti, se musí také nezávisle testovat. Poslední zpráva RAPEX také poukazuje na problémy s dozorem nad trhem hraček. Stále se nad evropský trh eh, dostává řada hraček, která eh, spotřebitele jasně ohrožuje. Máme signály, že směrnice o že revidovaná směrnice o hračkách eh, by měla být přísněna, aby dobře chránila zdraví našich dětí. Těmto naléhavým otázkám se musíme věnovat co nejdříve a zajistit, aby v provádění eh, tě, této revidované směrnice nebyly žádné mezery. Musíme zpřísnit pravidla pro bezpečnost hraček, využívání nebezpečných materiálů při výrobě hraček a i designu hraček. Děkuji vám. So Děkuji. Děkuji vám, pan Harber, dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Myslím, že tato otázka je o to významnější, že náš výbor neustále bedlivě sleduje otázky související s bezpečností hraček. E, ostatně tak činíme u veškerého zboží. A my jsme se tedy hodně na to soustředili, snažili jsme se tedy, už v roce 2009 kdy se pracovalo na revizi směrnice o bezpečnosti hraček, ale tím rozhodně jsme neskončili. A proto eh, opravdu je to tady vítaná příležitost, že můžeme vám, eh, komisaři, dát možnost, abyste nás ujistil, že opravdu i vy nadále bedlivě sledujete vývoj, výsledky testů, tak, aby ustanovení stávajících právních předpisů i budoucích právních předpisů byla průběžně aktualizovaná, tak, aby samozřejmě reagovala na nové vědecké důkazy o nebezpečných chemikáliích. Samozřejmě je také důležité zajistit konzistentní testovací metody. A v řadě případů zjišťujeme, že výrobci hraček mají skutečně problémy s tím, aby se jim dostalo nějakých konzistentních norm, podle kterých mají postupovat a to byste také měli řešit. A pak je tady i širší otázka. Jak už řekli kolegové, tady problémem není jenom regulace, ale v podstatě celý ten dodavatelský řetězec u hraček, protože řada těchto hraček se k nám dostává ze zemí mimo EU. Nedávno vaším kolegou komisařem Dalím jsem byl pozván, abych zastupoval výbor IMCO na trojstraném summitu mezi EU, eh, eh, e USA a Čínou, kde se hovořilo o bezpečnosti hraček. A jedna z důležitých věcí, o které tam i komise hovořila, za to jsem jí vděčná, vděčný, bylo to, že se tam tedy hovořilo s čínskými výrobci o tom, aby už samotná ta koncepce hraček od samého počátku byla bezpečná. Nesouvisí to ani s marketingem, ani s testováním u třetích stran. Jedná se v podstatě o takový základní princip, že přeneseme tu znalost o bezpečnosti na samotný počátek, tak, aby už od samého počátku ta koncepce hraček byla bezpečná a aby to bylo zajištěno i kvalitními systémy eh, u všech dodavatelů. Tak můžeme posílit bezpečnost. Skutečně je dobré vytvořit správný regulační rámec, zajistit, že všichni v dodavatelském řetězci budou chápat, jaká je jejich odpovědnost. Děkuji vám a není paní Rüle. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla učinit jenom jednu připomínku k tomu, co řekl pan Harber. Zní to hezky, ale některé úkoly musíme udělat také sami. Nemůže být náhodou, že pokaždé před Vánocemi se opět objevuje otázka bezpečnosti dětských hraček v parlamentu. Už minulý rok to byly hlavně karcinogenní Eh, látky, které byly předmětem tohoto jednání. A komisař nám přislíbil minulý rok, že budou provedeny nové studie a budou z toho vyvozeny důsledky. Tyto studie jsou sice předloženy od půlky tohoto roka a tyto limity těchto eh, karcinogenních látek byly předloženy vědeckým institutem a bylo to posouzeno jako příliš vysoké limity. Také ty metody nebyly příliš spolehlivé. To vše musíme promyslet. Já se ptám pana komisaře, jakým způsobem vyvodíte nebo zohledníte tyto otázky a co uděláte v této oblasti? Co se týče limitů pro olovo a těžké kovy, to je také záležitost jiné studie, která také řekla, že to není eh, jaksi eh, vhodné. Co to znamená? Budeme stanovovat jiné limity. I tady žádám komisi, aby něco podnikla. Mimo to čekáme stále na limity ohledně eh, hluku, který může poškozovat děti u hraček. Eh, bylo nám to přislíbeno při prvním čtení, doufejme, že nám to brzy bude předloženo. A v neposlední řadě bych chtěla hovořit o dohlížení nad trhem. Samozřejmě sebelepší směrnice mm, nejsou k ničemu, pokud zde není eh, dohled nad trhem a také sledování celních otázek. Pan Tajani ví, že my jsme ochotní s ním spolupracovat, s kolegyní eh, jsme v této oblasti už eh, se zabývali dalšími kroky, takže tady můžeme těsně spolupracovat. To je ten další krok, který bychom měli řešit vedle tedy těžkých kovů a karcinogenních látek. Thank you. Mr. Děkuji a nyní má slovo pan Tajány. Děkuji. Pane předsedo, vážení členové parlamentu, rozprava na plenárním zasedání ohledně bezpečnosti hraček v Evropské unii neprobíhla nikdy v tak vhodný okamžik, jako je to tento rok, zvláště ve světle nedávných událostí. Víte, že Belgie stáhla z trhu různé modely takzvaných koberců mozaikovitých, protože tam byla silná koncentrace formaldehydu, tedy chemické látky, která je karcinogenní a limity nebo dávky tam byly dosti vysoké, takže eh, toto zboží bylo staženo. Francie také vyhlásila vyšší stupeň eh, bdělosti ohledně těchto produktů. Národní úřady tedy přijímají tato opatření, ohlásí je nám a my pak vyhodnocujeme tyto údaje prostřednictvím vědeckého výboru. Pokud po e, kontrolách, které jsou provedeny tímto vědeckým výborem, vědeckým způsobem se zjistí, že tato koncentrace představuje riziko pro zdraví dětí, tak e, přijmeme e, veškerá opatření, která jsou nezbytná z hlediska komitologie, jež souvisí s příslušným e, opatřením. Chtěl bych ujistit členy parlamentu, že máme mechanismus, který umožňuje neustále aktualizovat e, tuto situaci z hlediska vědeckých dat. Komise již e, počítá s určitou aktualizací chemických látek. O tom hovořila již paní Weiss Gerber. Je to kadmium a je to olovo. Chceme, aby tyto hodnoty odpovídaly nedávném, nedávným vědeckým e, údajům. Takže tyto změny budeme analyzovat a pak samozřejmě parlament bude plně připojen k této práci. Vedle těch eh, mechanismů komitologie, paní Ruile, bych se chtěl já osobně zavázat k tomu, že vás budu neustále informovat o vývoji práce ohledně těchto dvou látek. Co se týče těch ostatních eh, konkrétních problémů, které souvisí s touto problematikou, začal bych tím, že společné centrum pro výzkum provádí studii ohledně metodiky, které mají zjišťovat stopy těžkých kovů v hračkách. Tyto analýzy probíhají v rámci N71 normy a existuje asi 15 akreditovaných orgánů, které mohou posoudit schodu hraček s touto směrnicí. Máme pouze tři laboratoře ze 40, které mylně interpretovaly výsledky této analýzy a této studie. Tyto výsledky byly předány komisi, komise je předala členským státům, členské a také samozřejmě laboratořím které pak měly přijmout nezbytná opatření. Tato studie byla také sdělena Evropskému normalizačnímu výboru, tak aby toto bylo zohleděno během revize N71.3 a aby se mohla vypracovat nová norma související s chemickými látkami a sice do roku 2013. Co se týče směrnice ohledně hraček eh, přijaté v květnu 2009, vycházíme zde z komercializace těchto výrobků a stanovujeme zvýšený dohled členských států nad trhem. Členské státy musí mít nezbytné nástroje, aby zajistili, že pouze bezpečné produkty budou uváděny na trh a budou dostupné spotřebitelům. Tato povinnost předpokládá posílení kontrol na hranicích samozřejmě, ale také se zaměřuje na efektivitu kontrol, které mají dohlížet nad produkty, které jsou již na trhu. Pokud se zjistí, že zde existují určité nesrovnalosti, je nutné toto okamžitě nahlásit a sice prostřednictvím RAPEXu, to je tedy ten informační evropský systém. Komise spolupracuje s čínskými úřady, zvláště v otázkách bezpečnosti hraček, pane Harbour. Evropané a Číňané mají pravidelné výměny informací ohledně legislativy a ohledně prováděcích norem a také ohledně správních postupů čínští zaměstnanci, kteří pracují v inspekci, získávají informace, které jim umožňují eh, zlepšovat kvalitu těchto kontrolních norem. A teď, co se týče limitů chemických látek. Z vědeckého hlediska by bylo lepší mít takovou metodu, která by se opírala o migraci těchto látek, než o rizika u dětí. Stanovit tyto migrační limity znamená, že se musí stanovit ještě další rizika expozice. A to znamená, že dítě by mohlo čelit nepřípustným dávkám. Vzhledem k tomu, že tyto chemické látky přesahují tisíc a nemáme dostatečné informace k těmto jednotlivým látkám, pak současný, eh, podle současného stavu tuto metodu nemůžeme aplikovat. Ostatně směrnice stanovuje určité migrační limity u některých chemických látek. Tam, kde máme již vědecké poznatky, tak díky komitologickému postupu můžeme v budoucnosti měnit tyto limity, jakmile získáme nezbytné vědecké údaje, tak aby se to mohlo také zohlednit u jiných eh, látek. Teď uhlovodíky a sloučeniny nebo aromatické látky, uhlovodíky. Samozřejmě ty se mohou nacházet v některých běžných produktech, nejenom v hračkách. Takže tady musí být možnost přijmout konkrétní opatření. Zatím to nejsou specifická opatření, musíme používat nařízení RIČ, kde působnost je dosti široká. Hračky, které jsou určeny dětem mladším eh, tří let, eh, podléhají přísnějším normám. Děti mladší tří let jsou zranitelnější a potřebují vyšší ochranu v případě pochybnosti z hlediska té věkové kategorie, která je určen, určitý produkt, je nutné přijmout přísnější normy, ale nemůže, můžeme dopustit, aby všechny hračky podléhaly stejným restrikcím jako v případě těch malých dětí. Riziko expozice není totiž stejné a bylo by tady riziko, že vyloučíme některé hračky, které jsou určeny vyšším nebo starším dětem. Je to metoda, která může být v rozporu s naším cílem, to znamená lepší legislativy. Kdybychom musíme zakazovat látky takzvané CMR, eh, ale není možné vyslovit konkrétní celkový zákaz. To by nebylo odůvodnitelné. Pokud určitý produkt eh, nepředstavuje riziko pro zdraví, nemůžeme zakázat tento produkt. Takže vyhodnocení musí vycházet z vědeckých poznatků v rámci konkrétních látek. Můžeme přijmout přísnější limity, pokud budeme postupovat na úrovni komitologie. Komise může navrhnout tento systém pokaždé, kdy získá prokázané výsledky. Víte, že nová směrnice se bude oplatňovat na ekonomické subjekty od příštího eh, července. uplatňování nových eh, norem z hlediska mm, ekonomických subjektů bude také zajištěno. Také je nutné zajistit eh, přizpůsobení z hlediska vědeckého pokroku, i to patří k našim projektům. Členské státy se setkaly již dvakrát, aby diskutovali o novelizaci některých eh, povinností z hlediska chemických látek září 2009 sešli, eh, v dubnu příštího roku se opět sejdou a budou pokračovat v této práci. Komise mm, ustavila mm, pracovní skupinu chemiků, sešli se v listopadu, výsledky byly dobré z hlediska zadaných problémů a také je zde návrh zorganizovat další setkání v lednu 2011. Co se týče dohledu nad trhem, Pane Harber, budu mít později ještě možnost vám poskytnout eh, podrobnější odpovědi. Děkuji paní Koumí, dvě minuty. Pane předsedo, směrnice pro bezpečnost hraček je důležitým krokem k ochraně dětí do věku 14 let. Je nezbytné, abychom získali seznam aspektů, které musí hračka splnit, než se dostane na trh, aby tento seznam byl harmonizován pro Evropu na základě zásadních požadavků. Hodnocení souladu hraček eh, by měla eh, zaručovat eh, ochranná známka CE, která představuje větší záruku bezpečnosti než řada mezinárodních norem. Musíme doufat, že mikročipy třeba v budoucnu nahradí značku CE je také důležité, aby Evropská unie neustále prováděla více a více bezpečnostních testů a zjišťovala, jestli výroba hraček odpovídá nejnovějším technologiím. Jsem překvapena, že kolem Vánoc hovoříme o studii, která uvádí to, že test na migrační limity chemických látek v hračkách není dostatečný. Neměli bychom eh, vyvolávat eh, zbytečně paniku a hovořit o eh, potřebě neustále naše systémy eh, modernizovat, protože by to mohlo poškodit řadu firm, které plní veškeré nezbytné předpoklady a to ve velice důležitou dobu. Měli bychom vědět, že když eh, vylepšujeme právní předpisy, že to také musí mít jít ruku v ruce se zlepšením provádění těchto právních předpisů. Tento parlament se bude vždy snažit o zlepšování kvality hraček a doufám, že v roce 2011 i třetí země začnou přijímat naše normy na zvýšení úrovně jejich produktů. Děkuji. Nyní paní Irigoyen Perez, dvě minuty. Presidente. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, směrnice schválená v roce 2009 byla úspěchem, protože aktualizovala normy, které upravují bezpečnost hraček. Je to významný krok správným směrem, protože nám vlastně vytečuje další cestu, ale rozhodně to nestačí. Musíme být neustále ve střehu a sledovat, zda hračky, které se uvádějí na trh, neohrožují bezpečnost a zdraví dětí. Všechny hračky, které jsou na trhu, musí být v souladu s platnými právními předpisy musíme revidovat a zlepšovat mechanismy pro sledování nebezpečných hraček, ať už jsou nebezpečné kvůli toxickým látkám, látkám CMR nebo kvůli jiným nebezpečným látkám, jako jsou sloučeniny polycyklických aromatických uhlovadíků. Je eh, důležité, aby normy také byly jasnější, pokud jde o varování eh, uvádějící minimální věk a varování před nevhodným použitím. Je třeba dosáhnout toho, aby doporučovaný věk u hraček se vycházel ze studií chování dětí. Musíme být schopni přizpůsobit naše normy i vědeckým poznatkům, vycházet ze solidních studií a být přísnější při dozoru nad trhem a nad dovozem hraček je třeba eh, na tomto spolupracovat a dále posilovat spolupráci mezi členskými státy a vycházet ze společné práce celníků, kteří sledují eh, trasy, kterými se dováží hračky. Eh, občané dnes dělají vánoční nákupy a měli by mít by si být jisti, že výrobky, které kupují, splní veškeré bezpečnostní normy. Děkuji vám a nyní paní Hrojtová dvě minuty. Eh,

a paní Rapty dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Když jsem vyslechla vás, pane komisaře, jak jste tak klidně hovořil o polycyklických aromatických uhlovodících a dalších látkách. Měla jsem pocit, že jste spíše chemik než komisař, ale jste komisař a odpovídáte za tyto otázky. Takže to první, co jste nám měl podrobně vysvětlit, bylo to, co se týká značky EC, o čem hovořila Evelyn Gebhardt, že je to značka, která je považována za záruku bezpečnosti hraček, se kterými si naše děti hrají. A já jsem eh, měla pocit, že eh, my jsme nedostali odpověď a to z jednoduchého důvodu. Eh, v pátek to budou dva roky, kdy bývalý komisař z bývalé komise Eh, v jednom hračkářství v Bruselu podepsal dohodu s jakými si dovozci hraček pro naše děti. A za celou tuto dobu nevznikla nová směrnice. Jsme tady zase ve stejnou dobu, jak jste sám, pane předsedo, řekl, a hovoříme na stejné téma. Bezpečnost hraček našich dětí. To je velice důležité téma, i když máme krizi. A i když je krize, tak rodiče chtějí kupovat hračky, nemají ovšem dost peněz. Co tedy udělají? Půjdou ty hračky koupit za Eh, koupit levněji, což znamená možná i méně kvalitní hračky. S tím jsou spojeny problémy. Za prvé, eh, lidé, kteří vyrábějí hračky, neznají pravidla a také eh, nejsou kontroly. Proto je třeba vše pečlivě rozvážit. Každý ví, že naše děti je, tí, jsou tím největším bohatstvím, které v Evropě máme. Je tedy značka EC skutečnou zárukou kvality, pane komisaři? Dejte nám odpověď na tuto otázku, jinak bychom přece tady nemuseli tuto otázku do nekonečna opakovat znovu, kdyby to tak bylo. Děkuji, paní Stýle, dvě minuty. Děkuji, pane komisaři. E, téma e, bezpečnosti hraček je důležité pro všechny rodiny v celé Evropské unii. Je povinností rodičů zajistit bezpečnost dětí a musí ale být klidní v tom, že děti si hrají s bezpečnými hračkami. Já jsem přišla, přinesla toto, abychom si uh, připomněli, jak takové hračky vypadají. Uh, je veliká škoda, že v půl dvanácté v noci se zase ptáme na to samé a hračkám se stále nedostává dostatek potřeby. Chci se zeptat komise, které hračkářské společnosti, které přímo prodávaly anebo dovezly hračky, byly úspěšně trestně pronásledovány za porušování pravidel. Eh, v řadě členských států existují organizace, eh, které chrání eh, spotřebitele ale jejich eh, finanční prostředky se snižují, protože jim státy dávají stále méně eh, peněz. Eh, škrty v rozpočtech mají tak dopad na dodržování norem. Komise a rada by měly zkoumat, jestli dochází Eh, z tohoto důvodu eh, k, ne, k nesprávnému provádění směrnice a, eh, a státy přestávají chránit zdraví dětí a uvažuje komise o nějaké společné legislativě pro dozor nad trhem. Padla tady řada otázek a odkazů na RAPEX, který účinně přispívá k zajišťování bezpečnosti trhu sdílí se osvědčené postupy mezi RAPEXem a dalšími orgány a e, chtěla by komise vydat e, celoevropskou databázi která by mohla pomoci e, stáhnout z trhu nebezpečné produkty co nejdříve. Doufám, že v roce 2011 budeme svědky zvýšeného úsilí o stahování nebezpečných hraček z našeho trhu. Děkuji. Děkuji. Mám jednoho řečníka v rámci Catch the Eye, pana Šegredyho. Máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, vážení poslanci. Děti představují naši budoucnost, proto je velice důležité, aby mohli požívat bezpečných hraček v tom nejutlejším dětství a aby bezpečnost byla zajištěna. Dohlížecí mechanismy jsou pouze jednou z částí eh, opatření. V praxi je nutné správně využívat hm, regulace. Musí tady být kontrola, která musí být zajištěna a v některých případech eh, je možné také přistoupit k sankcím. Slyšeli jsme mnohé o nezdravých hračkách, já jsem otcem a velice často cítím nebo vnímám, že tyto hračky mají často špatnou kvalitu. Musíme zakázat dovoz těchto hraček. Děkuji. Děkuji. Pan Kelly, jedna minuta. Okay. Eh, Eh, Děkuji. My už jsme o tomto tématu hovořili v loňském roce a podobně jako další řečníci. Já jsem tady znovu po roce u stejné rozpravy. Je samozřejmě znepokojivé, že děti jsou zraněny nebo dokonce zemřou kvůli tomu, že třeba spolknou něco nebo, nebo se udusí eh, Ehm, navíc tady je ještě takový skrytý zabiják, rakovina. A zvláště u těch malých dětí ehm, je velká hrozba vystavení dětí ehm, karcinogenním látkám. Byla tady také zmínka o polycyklických aromatických uhlovodících a o potřebě snižovat látky CMR v hračkách na plné minimum. Musíme tedy skutečně podniknout nějakou akci. Je na čase tak učinit, je na čase zajistit, že hračky, které naše děti používají, jsou bezpečné. Děkuji vám a pane komisař na závěr. Grazie, signor presidente. Děkuji, pane předsedající V reakci na řadu otázek, které tady zazněly, bych chtěl ještě jednou připomenout, že směrnice se bude vztahovat na hospodářské subjekty od července 2011. Ty povinnosti týkající se chemických látek, tedy budou, ty budou platit od července 2013. A během svého vystoupení jsem řekl, že pro komisi používání těchto norem je skutečně prioritní otázkou. a budeme se tím zabývat i při dozoru nad trhem. Je jasné, že je třeba mít opravdu přísné právní předpisy, ale zjevně to e, nestačí. Ty právní předpisy nebudou nikdy efektivní, pokud nebudou řádně používány. A proto jsem přesvědčen, že členské státy v tomto mohou sehrát zásadní úlohu. Hračka, která je uvedena na vnitřní trh, ať už je to v Konstanci, v Rumunsku, nebo v Amsterdamu, v Berlíně, nebo kdekoliv jinde, se tam může dostat bez jakékoliv kontroly na hranicích. A bezpečnost spotřebitelů závisí také na důvěře, kterou máme v policii přesledování trhů. Pokud se někdo rozhodne uvést na trh nebezpečné hračky, musí se mu dostat postihu. A to též platí i pro podniky. Ty, které dodržují pravidla, si budou cenit toho, že nebudou vystaveny nekalé konkurenci podniků, které na trh dodávají hračky, které prostě nejsou v souladu s právními předpisy. To znamená, skutečnou výzvou je právní jistota a vytvoření pravidel, která budou stejná a spravedlivá pro všechny, kteří se pohybují na trhu s hračkami. Proto v roce 2011 se komise bude zabývat možností vytvoření víceletého programu pro dozor nad trhem, který by umožnil eh, vlastně učinit eh, takový seznam akcí, které se podniknou v dlouhodobém časovém horizontu a, vyčlenili by se na to i finanční prostředky, tak aby byly peníze na přísné eh, kontroly ve spolupráci s členskými státy. Dále bych chtěl říci, že v roce 2011, pravděpodobně při vstupu směrnice v platnost, bychom chtěli učinit takovou akci v eh, Rotterdamském přístavu se spoluprací e, nizozemských úřadů, tak abychom ukázali, jak ten nový přístup, e, eh, pří, pardon, přístav bude reagovat na ty nové požadavky ve směrnici. Pokud jde o značku CE, která byla i mm, předmětem mého slyšení před parlamentem, po které se mi tedy dostalo od vás důvěry. A byl to i předmět eh, slyšení eh, na výboru IMCO tak tato značka CE není zárukou kvality. Ta značka ukazuje dodržení určitých norem. Je to vlastně takový certifikát, že dodržujete normy, ale není to certifikát kvality. Značka kvality by mohla vzniknout, ale v budoucnosti, to už jsem říkal několikrát, Eh, skutečně je náročné už jenom eh, korektně používat značku CE, ujistit se, že se nějak nezneužívá. To se bohužel stále stává u mnoha produktů, které jsou do EU dováženy. Takže v tomto bodě bude třeba i nadále vyvíjet úsilí snažit se tedy eh, podporovat značku CE a do budoucna já jsem ochoten uvažovat i o nějaké značce kvality, ale nyní by to ještě bylo eh, předčasné. A také předpokládáme revizi směrnice o bezpečnosti výrobků. Pokud jde o bisfenol, který je obsažen v dětských kojeneckých lahvích, to není hračka a proto nespadá pod tuto směrnici ale jak to tedy paní poslankyně připomněla, tento výrobek už byl z trhu stažen. Já doufám, že jsem zareagoval na většinu otázek, která byla položena. Děkuji eh, mm, eh, panu předsedajícímu, děkuji poslancům, kteří položili otázky, děkuji vám všem. Děkuji kolegové, děkuji pane komisaři. Tím končím rozpravu a budeme pokračovat zítra v 8.30. Děkuji vám.